So, ladies... Takže dámy a pánové, ještě tady stále zůstává poměrně hodně lidí, kteří zůstali do konce. Nebojte se, že bude nějaký další dlouhý panel, jsou to jen závěrečné připomínky a hned dávám slovo komisaři Velovi, který vlastně učiní určité tematické závěry. Potom já poděkuji všem účastníkům a potom už to bude opravdu ukončeno. Děkuji, Gezíne. Vážení ne dámy a pánové, nejprve bych vám chtěl poděkovat za toto velmi inspirující odpoledne, za nesmírně zajímavé prezentace a diskuze. Je velmi povzbudivé, že veškeré eh, návrhy, že jsme se v podstatě shodli na tom, že potřebujeme koordinovanější a odhodlanější akce pro ochranu oceánu a moří a že pro, které jsou velmi ohrožené. V posledních několika letech Evropská unie provedla velmi ambiciozní opatření pro snižování plastového opatření, e, znečištění pro ochranu moří a oceánu a pro udržitelnost rybolovu, tak aby se podpořila modrá ekonomika a také rozvíjel výzkum a vývoj v oblasti námořní, ale jsou zde ještě velké výzvy a úkoly, které před námi se trvávají. Problémů je mnoho, jsou zde klimatické změny, znečištění, snižování biodiverzity, nadměrný rybolov a nadále narůstající eh, populace do roku 2050 10 miliard lidí, jak už zde zasnělo a tlak bude stále se zvyšovat. Já bych vás chtěl ujistit, že Evropská komise je nadále zavázána eh, k ochraně oceánu a k pokračování započatých eh, opatření. Máme zde program Horizont Evropa, který považuje oceány za skutečně těžiště svých aktivit a potom také fond námořní a rybolovný fond od roku 2020 také eh, nástroj pro externí financování od roku 2020. Evropská unie také nadále je zavázána, že bude hrát velmi aktivní roli na světové scéně v kontextu OSN, agendy 2030 pro udržitelný rozvoj a implementaci pařížské dohody je potřeba chránit námořní biodiverzitu moří a oceánů a když zachováme zdraví světových oceánů, tak je ale k tomu potřeba, abychom všichni úže, úže spolupracovali se svou kolegyní Federikou Mogherini. Jsme zapojili Evropskou unii do fóra zúčastněných subjektů, kde jsou eh, zástupci občanských společností, o expertů na námořní eh, oblast, výzkumných pracovníků, akademiků a tak dále, kde se diskutuje o výzvách mezinárodního řízení oceánu a Eh, provádějí se společné akce. To bude další krok v našem úsilí k integrovanějšímu přístupu k evropské a globální ochraně oceánu. Musíme eh, Evropský Parlament také musí posílit svou roli v této oblasti a k tomu potřebujeme eh, jasné další akce. Budeme tedy pokračovat v naší práci a doufám, že i vy budete pokračovat ve vaší práci, že tedy a všichni společně, když se nám podaří lépe spolupracovat, tak se nám podaří zachránit naše modré oceány. Děkuji vám všem účastníkům a děkuji Gezine. Thank you. Děkuji mnohokrát, komisaři Velo. Já velice oceňuji, že jste zde zůstal až do konce, protože byla to skutečně konference, kterou už, o kterou jsem už usilovala dlouhou dobu. Já vím, že jako komisař máte spoustu povinností, ale nicméně jste zde zůstal do konce, takže to je skvělé a všichni, kteří jste se trvali do konce, tak opravdu vidí, že tuto problematiku berete velice vážně, já to vím tedy, a že se snažíte dělat všechno, co můžete pro ochranu oceánu. Já bych měla jednu připomínku. Hovořilo se zde o plastových lahvích, ale jeste obvykle tedy všude se dávají plastové lahve. Hmm ale zde jsme to odmítli, máme zde pouze skleněné lahve a toto je kombinace z Evropského parlamentu. Ten vršek, ten uzávěr je recyklovatelný plast, takže ten se dá znovu využít a to je skutečně něco také, co bychom měli nadále o tom uvažovat, jak opravdu bychom se vyhýbali co maximálně využívání plastových lahví. Ještě jsem chtěla říct si něco já jsem velice spokojená, velmi ráda, že se nám podařilo zorganizovat tuto konferenci, že jste bylo tisíc zaregistrovaných účastníků. Samozřejmě, kdyby vás bylo milion, tak by to bylo ještě lepší, ale to není možné samozřejmě, je to skvělý začátek. Evropská agentura pro oceány, to je skutečně skvělá myšlenka v rámci DG, DG Mare se tedy pracuje na této problematice, ale já bych chtěla všem poděkovat, všem, kteří sem přišli. Já děkuji všem řečníkům, všem kolegům z Evropského parlamentu. Bylo zde hodně kolegů. Nikdy jsem nezažila konferenci, kde by bylo skutečně tolik kolegů. To byla opravdu velmi dobrá účast. Bylo to byla to úspěšná akce. Myslím si, že také všichni, kdo se podíleli na organizaci, kabinet eh, předsedy Tajanyho a Magdalena Pionu a další kolegové, kteří se podíleli na organizaci. Potom bych chtěla poděkovat DG Mare, zejména Ramonovi van Barneveltovi a Alexandrovi, který, kteří s tím měli hodně práce. A potom bych chtěla, jsem už ve svých úvodních připomínkách se o tom zmiňovala. Byl tady tedy generální ředitel DG Mare, ten byl a potom také z DG pro životní prostředí. Samozřejmě možná jsem to opomněla v úvodních připomínkách, ale ti také byli zapojeni a v neposlední řadě Myslím si, že všichni z vás, kteří jste zde byli, milují oceány. Pro mě je skutečně zásadní, že vidím, že máme skutečně jenom jedny oceány, jednu planetu. Proto oni potřebují naši ochranu a lidé ochraňují to, co mají rádi, takže bychom všichni měli skutečně se zmobilizovat a pokusit se přesvědčit lidi, aby co nejvíce měli rádi oceány. Takže ještě jednou vám všem děkuji.